So, dear colleagues, let's start. Tak vážení kolegové, začneme. Bohužel už tak máme spoždění, protože jsme měli společné zasedání s eh, výborem pro zahraniční věci. Jak asi všichni víte, tak AFET je skutečně výmluvný výbor, abych tak řekl. Takže to tam trvalo zkrátka trochu déle. Tak, bod 2. Přijetí pořadu jednání. Obdržel jsem od eh, několika politických frakcí žádost přidat na pořad jednání bod ohledně otázce k ústním zodpovězení ve věci Norsko. Pokud nejsou námitky, tak přijmeme navržený pořad jednání s tímto dodatkem. Takže přijato. Bod 3. Eh, sdělení předsedy. Eh, v první řadě vás chci informovat opět že naše schůze je webstreamována, takže zdravíme i diváky mimo Brusel. Přičemž eh, na to laskavě během schůze pamatujte, že se na nás dívají. Eh, teď informace. Makrofinanční pomoc pro Ukrajinu. Eh, ta druhá tranše už byla uvolněna, takže Ukrajina od roku 2014 dostala 2,81 miliard euro, což je největší částka v kontextu MFA, makrofinanční pomoci, jakou EU udělila neevropskému členskému státu. Přičemž program makrofinanční pomoci byl přijat. Pak v USA eh, tady máme proces eh, nominace eh, u USTR, je to Robert Lightreiser, který absolvoval slyšení v kongresu, senátu, nejsou tam námitky, ale teď tam probíhá jakési procedurální kolečko, takže převzetí úřadu ještě několik týdnů potrvá. Nicméně, poté ten triumvirát té obchodní politiky v USA bude komplexní. Pan Navarro, pan Ross a pan Lighthizer jako USTR nově. Co se týká ASEANu, tady máme zajímavou novinku, tedy že možnost dohody s ASEANem už je opět na stole. Asi si vzpomínáte, že jsme přijímali, nebo jsme začali vyjednávání s ASEANem v roce 2007. Máme mandát pro dohodu s ASEANem, ovšem v reálu byla možnost vyjednávat pouze s určitými zeměmi ASEANu, ovšem teď to vypadá tak, že ta situace se změnila. Přičemž paní komisařka Malmstrojenová se v březnu setkala s ministry ASEANu a vypadá to, že by se už opět mohla zahájit práce na této věci, což by, myslím, byl velice výrazný krok správným směrem. Bod čtyři, toto je nový bod, milí kolegové, protože máme nový jednací řád. A tím pádem je teď nutné, abyste velice pečlivě četli noticky ohledně rozhodnutí na koordinátorech. My eh, ty my ta oznámení koordinátorů samozřejmě eh, zveřejňujeme jako vždy, ale teď je musíte i přijmout, což je novinka. Takže já bych navrhoval, že byste se podívali na rozhodnutí posledních koordinátorů, což bylo 27. února. A pokud nebudou žádné námitky do konce schůze, tak se budou rozhodnutí koordinátorů považovat za schválená. A jinak to budeme muset probrat. Souhlasíte? Fajn. Takže tím pádem bod 5, což je otázka, která se rovněž týká Ukrajiny přičemž hovoříme o dočasných autonomních obchodních opatřeních pro Ukrajinu. A to je podle mě také velký krok na podporu hospodářského rozvoje na Ukrajině. Máme 65 pozměňovacích návrhů z výboru INTA, pak máme ještě stanovisko výboru Agri. A slovo dostane zpravodaj pan Valensa. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem za cený přínos k tomuto návrhu zprávy. Začnu pozměňovacími návrhy k návrhu komise a pak přejdu k přílohám. Nejprve bych se chtěl dotknout tématu pojistek. Zdá se, že poslanci souhlasí s tím, že potřebujeme silnější mechanismus pojistek, ale ale stanoviska se různí k tomu, jak se s tím vypořádat. Pro mě bylo od začátku jasné, že účel těch pojistek je umožnit průmyslu EU, aby se chránil před dovozy a tím pádem by průmysl měl mít možnost spustit takovýto proces. Nemá smysl takovéto procesy mít, pokud průmysl nemůže požádat o jeho spuštění. Je rovněž důležité rozhodnout se, jakou definici průmyslu použijeme. V návrhu jsem použil jako šablonu dohodu o volném obchodu EU-Korea, protože si myslím, že tato, e, tato dohoda by měla obsahovat co nejmodernější sadu pravidel. A pokud toto bude přijato, Myslím si, že není nutné, aby eh, stejná práva měl i Evropský parlament, protože to by celé věci jenom zpomalilo. Pak eh, část eh, těch pozměňovacích návrhů byla asi inspirována tím guaranským stabilizačním mechanismem, což asi není dobrý vzor, protože ta situace, pardon, tím banánovým stabilizačním systémem, protože někteří lidé si myslí, že to souvisí, ale ono to tak úplně nesouvisí, protože v tom systému lze znovu zavést eh, určité necelní vymáhané položky do konce kalendářního roku, pokud je dosaženo nějakého prahu. Ale v případě Ukrajiny eh, se eh, některé to preferenční zacházení dává v podobě jaksi bezcelních kvót, například nepreferenční cla se automaticky aplikují, jakmile se těch kvót dosáhne. Rovněž eh, TRQ se používá v případě Ukrajiny v rámci několika dní, přičemž eh, ten mechanismus včasného varování by zde úplně nefungoval. Souhlasím s tím, že je potřeba zajistit eh, pečlivé monitorování implementace a dopad těchto opatření na trh, vzhledem k tomu, že musíme zvážit, že jsme po roce 2007 už neměli žádnou studii dopadu, když se vyjednávala DCFTA. Já k tomuto navrhnu kompromisní návrhy, eh, přičemž některé předložené pozměňovací návrhy změnily tento koncept na, ne, na konstantní monitorování, což je úplně jiný přístup. Eh, rád bych propojil tu hloubku monitorování s tím kompromisem o přílohách. Pokud eh, Toto není dostatečně štědré, mně nepřijde, eh, že by bylo úplně účelné, aby komise předkládala eh, předjímající nebo jaksi střednědobé přeskumy. Je potřeba vyhýbat se takzvanému koruptivnímu chování a je potřeba eh, to v tom dokumentu podpořit. Kromě toho, některé pozměňovací návrhy jsou také kontrolovány na to, jak se ty využité formulace, jak ty použité formulace zapadají do standardizace právních dokumentů. K tomu se pak ještě vrátím a e, navrhnu podle potřeby změny, ale to až po schůzce stínových zpravodajů. A teď tedy přílohy. Před týdnem výbor Agri odhlasoval své stanovisko k této zprávě. A poslanci toho výboru rozhodli, že by zrušili ty položky k, ke kukuřici, penici, zpracovaným bramborům a že by se snížil chmel z 350 tisíc tun na 50 tisíc tun. Ve výboru INTA máme pozměňovací návrhy, které chtějí smazat v podstatě všechny ty zemědělské tarifní položky a naopak se má navýšit TRQ Evropské komise. Já aktuálně pracuji s kolegy, abychom dosáhli kompromisu k těm eh, zemědělským produktům. Už jsem sformuloval svůj osobní názor, ten je, myslím, velice jasný k této zprávě. Myslím si, že by to mělo přispívat k diverzifikaci exportního portfolia, mělo by to podporovat malé a střední podniky. Jsou určité návrhy, které Eh, mají eh, odstraňovat močovinu, jakožto tedy hnojivo z toho seznamu. To je velice citlivý produkt, jak v EU, protože eh, evropský průmysl je zde zranitelný, protože byl v minulosti vystaven nekonkurenčním praktikám, proti kterým se Evropská unie rozhodla jednat tak, že zavede anti, antidumpingová cla na produkty exportované z Alžírska, Běloruska, Ruska a Ukrajiny. A e, s autory těchto pozměňovacích návrhů souhlasím, že by se tedy toto hnojivo odstranilo z toho seznamu. Rovněž bych rád zdůraznil, že chápu ty obtíže, jakým Ukrajina aktuálně čelí. E, bojuje s vnějším nepřítelem, zavádí velice komplexní reformy ve stejnou dobu. Vím, že jak embargo, tak e, ty transitní zákazy mají velice vážné dopady na obchodní možnosti této země a na to je potřeba pamatovat eh, během naší práce. V neposlední řadě je potřeba eh, se dotknout jednoho velice důležitého bodu a to je zákaz eh, vývozu dřeva. Pozorujeme vývoj v legislativě a já věřím, že Ukrajinská rada zpracuje legislativu v této oblasti bez dalších odkladů. Nicméně tento zákaz, a na to je potřeba pamatovat, tento zákaz jde přímo proti pravidlům VTO a je to vlastně i proti těm pravidlům DCFTA. Na to je potřeba pamatovat. Pokud vím, jsou zde určité tlaky, aby rada v této věci nic nedělala, ale já bych rád zopakoval, že si nemyslím, že toto můžeme eh, zde v parlamentu jakkoliv tolerovat. Tu situaci je potřeba napravit. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkuji mnohokrát. A nyní stínový zpravodaj Marie Tácko za SD. Děkuji vám, pane předsedo. Já nejprve chci poděkovat panu zpravodaj eh, za kolegiální přístup a dobře odvedenou práci. Eh, pokud jde o pozměňovací návrhy, tak bych ráda zachovala úvodní linii naší skupiny. Myslím si, že Ukrajina si naši podporu zaslouží a máme zde příležitost tuto podporu eh, navrhnout formou navrhovaných dohod. Avšak taková dohoda není žádným Jankošekem, Tím ani být nemůže. My i nadále usilujeme o pokračování reform a viditelnější výsledky v boji proti korupci, pokračování reform a podobně, jak to tady zaznělo. A tomto světle také předkládáme pozměňovací návrhy. Nejprve jsem předložila pozměňovací návrhy, které volají po hospodářských a politických reformách. Eh, ty jsou nezbytné proto, aby z, bylo, z ATM bylo získáno nejvíce možných přínosů. Pak musíme zajistit také mechanismus pojistek, zajistit tedy, aby výrobci v EU byli v případě nutnosti chráněni a nechceme ohrožovat citlivé sektory. Zde se musíme zaměřit na to, jak mechanismus pojistek bude fungovat samozřejmě s dodržením všech právních požadavků. Vzhledem k tomu, že náš cíl je stejný, tak musíme jenom hledat nejlepší cestu, jak ho dosáhnout. A vítám úsilí zpravodaje v nalezení eh, nejlepších cest k posílení těchto ustanovení. Dále jsem předložila pozměňovací návrhy, které žádají o důkladné monitorování účinku eh, těchto opatření, s tím, že také hodnotíme jejich eh, dopady, aniž by celý proces byl příliš komplikovaný. Eh, požádáme, aby toto bylo součástí podávání zpráv o plnění asociační dohody, dohody o přidružení. A zároveň se snažíme, aby nařízení bylo co nejpevnější z hlediska reform monitorování a eh, pojistek. Pokud jde o terkve, tak se snažíme nalézt vyvážený kompromis, který zachová něco smysluplného eh, pro Ukrajinu, pro pomoc Ukrajině. Já se budu snažit nalézt nejvhodnější úroveň kompromisu a velmi se těším na spolupráci se spravodajem. Myslím si, že je důležité ukázat náš závazek uši Ukrajině a tak, abychom mohli posílit také obchodování pro EU, tuto příležitost si nesmíme nechat ujít je to také velmi důležitá příležitost z mnoha hledisek. Děkuji. Děkuji mnohokrát za EKR, je to pan Pěcha, není tady. Za ALDE pan Van Valen zde také není, ale máme zde kolegy za GUE. Děkuji a za zelené, prosím, děkuji. Děkuji zpravodaji za odvedenou práci. Ukrajina je výrazně závislá na zemědělství. A pokud chceme Ukrajinu podpořit, neměli bychom zacházet příliš daleko ve snaze vyhnout se zemědělským produktům, eh, jakožto, jako například kukuřici a pšenici ze seznamu těchto autonomních obchodních opatření. To by nebylo dobré. Eh, naopak je důležité apelovat na komisi, aby zveřejnila hodnocení, které využila pro svůj návrh. To je jeden z našich požadavků a dále, eh, abychom se vyhnuli automatickému obnovování eh, automa- autonomních obchodních opatření. Také se mohu připojit k těm kolegům, kteří zde zmiňovali důraz na reformy. Náš třetí pozměňovací návrh se konkrétně zabývá opatření proti korupci a myslím si, že vláda Ukrajiny právě toto musí vnímat jako jakousi výměnu mezi eh, automatickými obchodními opatřeními a požadavky na reformy. Děkuji, nyní dám slovo komisi. Dobré odpoledne. Za Evropskou komisi chci poděkovat za vaši práci a výbornou spolupráci. My se snažíme vždycky poskytnout co nejvíce informací ke složce, kterou probíráme. Já se vyjádřím k několika tématům, která tady byla zmíněna. Za prvé jsem zaznamenala, že Vážení poslanci z výboru pro mezinárodní obchod si přejí co nejvýrazněji formulovaný eh, neustanovení pro pojistky, který tedy eh, by výrazně zajistil postavení eh, EU my se pokusíme připravit takovou formulaci, která bude v tomto směru nejvhodnější a myslím si, že by bylo na žádost členského státu možné zahájit šetření. To může být z podnětu také právnické osoby, združení, které třeba jedná za producenty v EU. Myslím si, že tady je tedy celá řada možností, jak nalézt dobrý kompromis a k monitoringu samotnému. My jsme zaznamenali, že v pozměňovacím návrhu INTA je také žádost na komisi, aby monitorovala nařízení LATEM. Ale uvědomte si, že komise již monitoruje využívání TRQ eh, z ve všech případech, protože to má velký význam. Totež se týká cen a zemědělských vý, výrobků. E, pokud jde o e, zprávu o implementaci e, komplexní obchodní dohody DCFTA, tak samozřejmě k tomu vydáme zprávy, budeme vydávat zprávy každý rok a první vyjde v letošním roce, bude představena Evropskému parlamentu a samozřejmě eh, využívání TRQ bude také součástí této zprávy. Eh, ale ráda bych se ještě vyjádřila k jedné záležitosti. Když eh, monitorujeme, tak se snažíme také identifikovat jednotlivé vývozce, kteří by mohli mít prospěch z TRQ. Tady se ukazuje, že to v praxi nelze použít, protože používáme takový systém řízení TRQ, který vychází z principu, kdo dřív přijde, ten dřív mele a tak se stanoví tedy jednotlivé hodnoty v kvótách podle toho, kdy se objeví žádost. Máme také systém licencování, které přidělují určitou část kvóty, ale systém nám neumožní identifikovat ty vývozce, kteří z toho mají přínos, protože by mohlo dojít ke konfliktu zájmu. Zároveň jsou tam utajované skutečnosti. E, takže e, nemůžeme takto monitoring zcela zveřejňovat. Zároveň chceme zdůraznit, že malé a střední podniky představují velkou většinu podniků, který funguje a vytváří pracovní místa v zemědělství na Ukrajině podle nezávislých studií, a to včetně studie o eh, hodnocení dopadu na udržitelnost. Ukazuje se, že zhruba 75 eh, produkují eh, domácnosti na venkově a malé a střední podniky zaměstnávají zhruba 90 pracovních sil v zemědělském sektoru. Je to tedy významný faktor. A i bez ohledu na velké subjekty, které zemědělství obchodují, nejvýraznější chudoba je pozorována právě na ve venkovských oblastech a proto vytváření pracovních míst je zásadní právě tam. E, a to konkrétně e, v sektoru obilovin, e, tak jak je uvedeno ve studii SIA 2007. A ve snaze zlepšit přístup na trh, tak právě tato opatření zlepší situaci, zvláště v zemědělských oblastech na západě země. To je důležitá informace pro vás a zároveň eh, nám to umožní dále diskutovat eh, pokrytí jednotlivých produktů těmito autonomními obchodními opatřeními. Samozřejmě starosti nám dělá také úsilí, které se objevuje ve snaze vyloučit některé plodiny, některé produkty z návrhu ATM, když se zaměříme například na pozměňovací návrhy, které byly předloženy eh, k jednotlivým produktům. Zjistili jsme, že zhruba 98 celkového dovozu, které pokrývá návrh ATM, by mělo být vyňato z rozsahu působnosti. V důsledku toho by byl návrh zcela prázdnou skořápkou. Proto chceme apelovat na poslance, aby zvážili takovéto návrhy ještě jednou, protože e, zmíněné produkty nepředstavují nebezpečí e, pro trh v EU. A když se podíváme na ta data z roku 2016, vidíme, že dovozy do EU ve, u většiny těchto produktů eh, klesly. To znamená, že vidíme zde určité podpoření návrhu, který komise v září loni předložila. Děkuji. Ještě otázka pana Šolce. Děkuji, pane předsedo já mám otázku. Tak jak jsem naslouchal tomto vystoupení, když říkáte, že s metodikou, kterou právě implementujete pro pozorování všech těchto aspektů, neznamená to, že je nutné změnit metodiku, protože my musíme vědět, co se děje na tomto trhu a e, jinak bychom museli nařízení změnit. A druhá otázka, pokud se podívám například na e, dovozy vajec a produkci vajec e, a dovozy do EU, tak zaznamenáváme existenci dvou velkých producentů vajec, kteří kontrolují celý trh na Ukrajině a kontrolují také ce, veškerý pohyb eh, zboží v tomto směru, jak můžete tedy říci, že tam je drtivá většina malých a středních podniků. Ono to tak jednoznačné není. Já si myslím, že si musíme klást otázku, kd, komu vlastně pomáháme a zda tedy toto pomáhá také eh, Eh, rozvoji drobných zemědělců na Ukrajině, tak aby byli samostatní. A jak to naopak dopadá na producenty zemědělských výrobků v Evropské unii? Možná k tomu můžete doplnit ještě další informace, protože jinak si musíme vzájemně konzultovat ehm, jednotlivé kroky, tak eh, samozřejmě eh, prázdný seznam by nedával smysl, ale v každém případě je potřeba tuto problematiku projednat podrobněji. Děkuji. Komise? Ano. Já jsem také uvedla, že máme velké subjekty na trhu, ale tím, že vytvoříme další příležitosti na trhu, eh, tak stimulujeme produkci, když hovořím o malých a středních podnicích mohu říci, že právě malí producenti eh, produkují převážně, zatímco potravinářství a produkce potravin je trošku jiný obor, jiná oblast. A Samozřejmě pak si klademe otázku, kdo může pak mít přínos z našeho návrhu, eh, protože vytváříme příležitost pro další produkci a pro zlepšení podmínek v regionu Ukrajiny, který eh, je těmito změnami v návrhu dotčen. Děkuji. Děkuji, zpravodaj pan Valesa. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že se všichni v zásadě shodneme na tom, že musíme dělat maximum pro to, abychom podpořili reformy a změny na Ukrajině. Ale v našem výboru si musíme také klást otázku, zda máme ignorovat návrhy eh, kolegů ve výboru kdy eh, Proběhne eh, zasedání stínových zpravodajů, to bude příští týden v pondělí ve 4 hodiny. A já samozřejmě také předložím a projednám tyto návrhy s nimi. Děkuji. Děkuji, říká předseda. A hlasování je plánováno na 4. května. Tímto končíme daný bod na pořadu jednání, tedy končíme pětku a můžeme přejít k bodu 6. To je otázka obchodní politiky a jejího vlivu na globální hodnotové řetězce. Zhruba 70 globálního obchodu souvisí s globálním hodnotovým řetězcem a proto je velice důležité vědět, co to v praxi znamená pro obchodní politiku. Máme zde pracovní dokument naší zpravodajky paní Arena a dávám jí slovo. Děkuji vám. Pane předsedo, já bych eh, ráda poděkovala za to, že mám příležitost zde prezentovat tuto zprávu, protože si uvědomuji, že takovéto investice mohou eh, lépe pomoci globálnímu řetězci a také trvale udržitelnému rozvoji pro Evropu a její ekonomické strategické partnery. Tyto globální hodnotové řetězce jsou klíčovou součástí eh, světové ekonomiky a jsou eh, příležitostí pro investice. Ekonomika je právě kolem těchto hodnotových řetězců eh, koncentrována a koordinována nadnárodními společnostmi, tisíci aktérů, partnerů, subdodavatelů, včetně nezávislých subdodavatelů, případně individuálních subdodavatelů podnikatelů, někdy v případě, eh, eh, někdy také v neformální ekonomice. A zde eh, toto představuje 28%, tedy 78% obchodu souvisí právě s těmito hodnotovými řetězci. Nová strategie EU, takzvaný obchod pro všechny, vychází z rovnováhy, které se snaží eh, plnit cíle v oblasti hodnotových řetězců, otevření trhu třetím zemím, podpory eh, profesního rozvoje, také zlepšování přístup k trvale udržitelnému rozvoji a také eh, ochranu inovací, a také účinnosti a efektivity celního řízení. Vychází se zde z odpovědné investiční a obchodní politiky a také se snažíme, aby odpovědněji jednali všichni aktéři napojení na hodnotový řetězec, abychom společně bojovali eh, proti daňovým únikům i agresivnímu daňovému plánování nebo daňové ob- optimalizaci a naopak podporovali sociální odpovědnost společností. Ehm, k této strategii jsme trvali na nezbytnost realizace kapitoly věnované e, udržitelnému rozvoji a také e, uplatňovat dvojí přístup, který se snaží zajistit jednak sociální model běžný v Evropě a jednak snahu ehm, umožnit odpovědný přístup také vůči třetím zemím. Ehm, také je důležitá závazná náležitá péče pro jednotlivé podniky pro zajištění transparentnosti také v hodnotovém řetězci. Ehm, v této souvislosti vycházíme také ehm, ze snahy předcházet eh, konfliktům. Můžeme zde samozřejmě začít u dobrovolného přístupu a přejít k závazným ustanovením tady právě hodnotové eh, řetězce ukazují, jak se projevuje naše práce na zbytku světa. Můžeme eh, také zúraznit jeden další aspekt, a to tedy, kdo by chtěl, že usilujeme o transparentnější, spravedlivější a efektivnější globalizaci a to podle programu eh, rozvoje pro všechny agendy 2030. Důležité je podporovat eh, sociální spravedlnost, transparentnost, eh, náležité plní daňových povinností, tak aby naši občané, občané Evropy, mohli využít spravedlivější globalizace. Zde máme pracovní dokument a Global Value Chain, který bude dalším dokumentem, který ukazuje další iniciativu v rámci snahy zvýšit efektivnost globální eh, hodnotové, hodnotových řetězců, transparentnost. Zde máme také pokyny pro nadnárodní společnosti a také spolupracujeme, e, vycházíme ze zásad OSN pro podnikání lidská práva a snažíme se také sledovat jednak rozvoj infrastruktury a e, telekomunikací, investice, které byly ohroženy politikou liberalizace a e, také pracovními, využívání pracovních sil například z Číny nebo Indie. Toto samozřejmě nepůsobí všude stejně, jsou zde rozdíly také eh, podle úrovně rozvoje ekonomiky a eh, problémy, eh, které se řeší, ať už v oblasti sociální nebo environmentální, se liší. Centrální úloha nadnárodních společností v tomto řetězci je zásadní. 50 obchodování probíhá mezi zprostředkovateli v rámci nadnárodních společností, tak jak se stále zvyšuje podíl finanční stránky ekonomiky. Důležité je v globálním hodnotovém řetězci chci zdůrazňovat princip dobrého řízení a vládnutí. To by se mělo objevovat také v metodě řízení a uplatňování investiční a obchodní politiky. Jednak snaha snižování tarifů, pra, tarifů pravidel původu, zjednodušení obchodní výměny, transparentnost, náležitá péče a komerční preference a trvale udržitelný rozvoj a volná obchodní výměna. Tento dokument ten nakonec předkládá doporušení eh, pro eh, to, aby byl obchod spravedlivější a trvale udržitelnější. Je tam také eh, kapitola věnovaná trvale udržitelnému rozvoji ve světle volného obchodu a také možnost vy, eh, sledo, eh, z případu využívání globálních řetězců ve snaze vyhnout se eh, placení daní nebo cel. Důležitá je bdělost ve sledování tohoto vývoje, monitorovat a také zajistit hodnocení v nadnárodních řetězcích. Děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Fernando Ruas má spoždění vzhledem k nějakým politickým závazkům v Portugalsku, ale připravil si projev. Když dovolíte, já vám ho rád přečtu. Chci poděkovat paní zpravodajce za představený pracovní dokument. Považujeme jej za dobrý základ pro další práci, která dnes začíná ohledně té budoucí zprávy z vlastní iniciativy. Spravedlivější, transparentnější a odpovědnější globální hodnotové řetězce je potřeba řešit na různých úrovních a různými způsoby. Například eh, tím, že se podíváme na regulaci na světové, evropské, národní úrovni a podíváme se na roli nadnárodních podniků v těchto řetězcích. Propagace environmentální ochran lidských práv, sociálních práv a pracovních práv na jedné straně a hospodářský růst a zaměstnanost na straně druhé a e, širší strategie udržitelnosti na straně třetí. Všichni, to všechno hraje svou roli. Je potřeba řešit otázku nízkopříjmových, středněpříjmových a vysokopříjmových ekonomik, například prostřednictvím mikropodniků a dalších forem podnikání je potřeba plně zohlednit ten e, rychlý svět, ve kterém žijeme, který transformuje existující realitu do nové reality v podstatě každý týden, každý měsíc, každého roku. E, to je komplexní realita, kterou musí Evropská unie kontinuálně řešit a musí na tuto výzvu, na tyto výzvy reagovat. Evropa už to vlastně i dělá, například eh, tou udržitelnou dohodou a iniciativou ehm, pracovních práv v Myanmaru nebo v Bangladeži, nebo co se týká regulace pro nelegální těžbu dřeva a kritéria pro Eh, biopaliva. To je jen několik příkladů za mnohé. Eh, chtěli bychom konstatovat následující. Je potřeba si uvědomit, jak komplexní eh, tato situace je a jak rychle se vyvíjí oblast globálních hodnotových řetězců. Produkční systémy dnešní doby jsou velice komplexní, jsou úrovňové a používají sítě z celého světa, přičemž používají také rychlou, rychle se vyvíjející technologii, která umožňuje business modely, které více umožňují růst přeshraniční hospodářské aktivity. Ty motory tak jsou velice diverzifikované. Některé e, faktory je možné změřit, jiné změřit nelze, jak například uvádí nedávná studie World Bank OECD. Tato komplexní realita e, je rovněž uznávána Evropskou komisí v té strategii Trade for All, a to znamená, že je potřeba postupovat velice opatrně, myslet s perspektivou a angažovat velice, široký, velice širokou paletu aktérů z občanské společnosti a z nevládního a vládního sektoru a využívat bohaté legislativní nástroje. Kromě toho je potřeba rovněž zvážit eh, změny na světě, které se netýkají obchodu, například nedávné politické změny v USA, Brexit, Vznik nových politicko-ekonomických aktérů na světové scéně, situace na Blízkém východě, rostoucí hospodářské nerovnosti, zvyšující se migrační toky, teroristické útoky, teroristické hrozby, skleníkový efekt, degradace životního prostředí, technologická dematerializace moderních životů, inovativní e, toky informací a zpráv a tak dále a tak podobně, což přináší ještě další úroveň komplexnosti k té specifické realitě, na které pracujeme. Dále rádi bychom, aby se explicitněji hovořilo o, té, e, o tom významu, významu participace mikropodniků a malých a středních podniků v globálních hodnotových řetězcích a e, aby se hovořilo o jejich roli co do přípravy kvalitních pracovních míst a to, že zabraňují, aby se práce odlévala do jiných regionů. Explicitnější do, eh, odkaz na politiku, která je namířena na pomoc těchto firmám, zvyšuje přidanou hodnotu, zejména Eh, tomu tak je v zemích eh, s nízkým příjmem, které se rozvíjejí a expanze jejich participace na eh, hodnotových řetězcích, která dnes představuje zhruba 75 globálního obchodu. Chceme-li navýšit jejich participaci v globálních řetězcích, Rád bych rovněž zdůraznil význam toho, že eliminujeme tzv. kontextové náklady, o kterých se také mluví, jako o vnějších determinantech a nebo o podmíněnostech v několika studiích. Konkrétně Například mluvíme o dovozních clech, o různé logistické eh, logistických poplacích, nedostatku ochrany duševního vlastnictví, nedostatku vlastnictví nebo nejistota v oblasti regulací. Za třetí chci podpořit eh, celosvětovou a účinnější aplikaci eh, pravidel MOP například co se týká standardů sociální odpovědnosti podniků, nejen v globálních hodnotových řetězcích, ale také ve všech e, oblastech, kde se objevují produkty, které jsou obchodovány do Evropy. V tomto kontextu bych rád zdůraznil závěry Rady z loňského května, které zdůrazňují význam implementace těchto opatření, protože tato opatření stimulují udržitelný rozvoj, tvorbu bezpečných, kvalitních pracovních míst a sociálně hospodářský empowerment pro všechny, včetně žen a mladistvých. E, podporují také nové hodnoty, například v, e, ve skupinách, jako jsou osoby s postižením. E, v rámci implementace CSR bych rád připomněl určité návrhy, které jsme schválili v loni v červenci v našich usneseních o obchodu a investicích a ohledně implementace doporučení za rok 2010 v oblasti sociálních a environmentálních standardů, lidských práv a sociální odpovědnosti podniků. Zejména chci zdůraznit význam integrace jakožto výraznou součást obchodní politiky EU e, a doložek v sociálních environmentálních standardech, e, pracovním právu, úmluv MOP a principu korporátní sociální odpovědnosti. Žádáme komisi, aby eh, se ještě více snažila, aby firmy plnily eh, plnili požadavky, které se na ně kladou, mezinárodní standardy MOP a standardy CSR, to zejména uvalených OECD, OSN, a nebo pokyny ISO 26000 ohledně sociální odpovědnosti a MOP, například co se týká textilního a extrakčního průmyslu. No a nakonec, už jsem skoro na konci. Ještě jedno poslední slovo, které bych chtěl říci jménem pana eh, Stinového zpravodaje. Navrhneme pozměňovací návrhy k tomu textu, abychom zexplicitnili určité reference Eh, rádi bychom propagovali například politiku na boj proti eh, dětské práci a nuceným pracem v globálních eh, hodnotových řetězcích, což se v žádné části textu nezmiňuje. Rádi bychom rovněž zaujali holističtější přístup k otázce pohlaví, což se zmiňuje v tom pracovním dokumentu pouze na čtyřech řádkách. Myslíme si, že by to mělo zahrnovat rovněž specifickou politiku cílenou na další zranitelné, ženy, jak, eh, zranitelné skupiny, jako jsou například mladiství nebo osoby s postižením. Pan Ruas se těší na bližší diskusi s paní zpravodajkou, dalšími stínovými zpravodaj o těchto výzvách a dalších politických možnostech, které souvisejí s globálními hodnotovými řetězci, jako jsou například eh, pravidla původu. Zatím eh, děkuji za pozornost, ještě jednou díky paní zpravodajko za představený dokument a budeme se těšit na návrh usnesení. Děkuji. Děkuji. Pan Lunc tady není. Chcete ho nahradit? Ze sálu zaznělo bez mikrofonu nikoliv. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem mé frakce bych rád řekl pouze toto. Samozřejmě žijeme ve světě globalizace, ať se nám to líbí nebo ne, proto máme globální hodnotové řetězce, máme situaci, kdy produkty se designují v jedné zemi, vyrábějí se v několika dalších zemích a sestavují se pak ještě v dalším státě, což vytváří určitou úroveň nerovnováhy. S tím se musíme vypořádat. My jako frakce jsme pro zavedení postupů, které by pomáhaly bojovat proti eh, nelegálním finančním tokům. To by pomohlo bojovat s postupy, jako je například vyhýbání se daní a mohli bychom se vyhýbat dalším nelegálním praktikám, eh, mohli bychom zavádět transparentnostní opatření a za vzato opatření proti korupci. Nicméně máme dost pochybností ohledně Eh, používání nějakých závazných a vynutitelných kapitol o eh, udržitelném rozvoji nebo sankcí nebo nějakých doložek standstill a nebo dokonce návrhu o korporát a o sociální odpovědnosti podniků. Nikdy jsme nebyli pro tu strategii podmínek nebo předběžných podmínek nebo dokonce sankcí. Eh, my jsme vždy prosazovali spíše strategii angažovanosti, kde jak si se svými protějšky zacházíme jako s obchodními partnery, jako rovný s rovnými. A co se týká sociálních a environmentálních standardů, i tady si myslíme, že rozvojové země potřebují sociální, pracovní a environmentální standardy, které v první řadě budou eh, korespondovat jejich úrovni hospodářsko-sociálního vývoje, jakékoliv závazné požadavky, které mají vynutit naše standardy u nich za velice krátké období. To, to by bylo vždy kontraproduktivní a ve finále by to vždy znamenalo byť třeba nepřímo jinou formu protekcionismu. Rovněž, když už hovoříme o lidských právech a pracovním právu a o všech těchto velice významných otázkách, já mám takový eh, neutuchající pocit, že INTA by měla být i platforma pro debatu i o jiných aspektech obchodu, my zde v tomto parlamentu máme jiné orgány, jiné platformy, kde by se o těchto významných otázkách mohlo diskutovat. Bohužel, občas tady zažíváme to v rozpravách v tomto výboru, že zejména naproti tomu, co si myslíme, že EU je a co by EU měla být, tedy otevřenost, mezinárodní spolupráce a volný obchod, Jakékoliv uvalování překážek nebo předběžných podmínek rozhodně není ten správný postup. Neměli bychom se eh, snažit hledat nějaké výmluvy pro protekcionismus. Eh, a to i v těchto budoucích opatřeních. Ještě jedno slovo na závěr. Měli bychom rovněž zvážit, eh, že globální hodnotové řetězce mají strukturální dopad na ekonomiku. Na jednu stranu, eh, chcete-li se dostat do toho hodnotového řetězce, pro, zejména pro rozvojové země, znamená to přijímat zahraniční investice a nebo e, různá cla a jiné, jiné e, a, a to tím pádem jsou jak, jaksi jiné překážky pro obchod nere, nerelevantní, protože pouze zvyšují náklady a snižují konkurenceschopnost. Takže se, takže bychom se spíše měli soustředit eh, na eh, ještě další snížení těchto překážek pro obchod, jako jsou například cla a jiné podobné překážky. Eh, na druhou stranu zároveň zde máme rozvojové země, které se rovněž musí přizpůsobit, protože mnoho vznikajících trhů se řídí takzvaným modelem průmyslové substituce, Eh, všichni víme, že tradiční průmysl je i nadále velice důležitý, ale na druhou stranu víme, že pracovní místa se eh, do toho průmyslu eh, nevracejí, byť tedy ta profitabilita trvá, nicméně ta pro, pro, profitabilita je teď nižší a do budoucna se ta situace rozhodně nezlepší, takže se musíme zaměřit i na služby, produkci eh, softwaru, design softwaru, protože to jsou ty sektory, které rozhodně budou znamenat nová pracovní místa i do budoucna, takže já bych navrhla, abychom se zaměřili i na tyto otázky detailněji v této zprávě. To je v podstatě asi všechno teď na ten úvod. Těšíme se na další diskusy a jsme připraveni spolupracovat, abychom dosáhli vzájemně přijatelné závěrečné fáze tohoto návrhu. Eh, Děkuji, pane Zahradile. A teď za Alde, paní Charanzová. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já vítám tuto zprávu z vlastní iniciativy a chci poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Vzhledem k rostoucí centrálnosti globálních hodnotových řetězců pro náš obchod a ekonomiku potřebujeme mít explicitní a komplexní přístup – což zpravodajka ve svém pracovním dokumentu uznává. Tento dokument zejména zdůrazňuje to, že je potřeba, aby náš přístup k globálním hodnotovým řetězcům byl transparentní, aby se zajistila propagace eh, evropských hodnot. Transparentnost a eh, důvěra veřejnosti v obchodní politiku jsou ty hlavní otázky pro obchod, kterým aktuálně čelíme. Je to jasné, jasně vidět ze všech obchodních strategií, musí to samozřejmě následovat i v ostatních oblastech naší obchodní politiky, včetně globálních hodnotových řetězců. Nicméně si myslím, že bychom se také měli zaměřit na tu proaktivnější stránku při stanovování tohoto rámce, jak tedy přinést co nejvíce hodnoty, co nejvíce příležitostí pro pracovníky a pro naše ekonomiky. Nemůžeme se soustředit pouze na trestající opatření, a závazná pravidla, spíše bychom se měli více v této zprávě zaměřit na možnosti, jak můžeme plně využít ty příležitosti, které nám globální hodnotové řetězce nabízejí. Fragmentace v oblasti produkce vytváří celou řadu nových příležitostí, například pro malé a střední podniky jak v Evropě, tak u našich obchodních partnerů. Jsou to příležitosti přístupu na trh, aniž by mm, se musel znovu vytvářet celý hodnotový řetězec daných produktů. Je potřeba vyskoumat způsoby, jak můžeme podporovat a dále stimulovat takovéto prostředí, na které mohou participovat malé a střední podniky a je potřeba malé a střední podniky více integrovat do globálních trhů. E, určité otázky z tohoto dokumentu jsou naprosto zásadní pro řádné využití globálních hodnotových řetězců, například význam rychlé implementace e, pravidel pro usnadnění obchodu VTO, e, Nicméně jsou zde jiné otázky, které jsou problematičtější, například ten přístup, že nedostatek transparentnosti v globálních eh, hodnotových řetězcích zvýší riziko porušování lidských práv a ehm, jaksi nerespektování potřebných standardů. To je podle mě nesprávné a zbytečně to tam přidává jakousi, jakýsi tmavý podtón, eh, temný podtón eh, k těmto vyjednáváním, vzhledem k tomu, že ty výhody jasně převažují možné nedostatky, jako tyto. Globální hodnotové řetězce znamenají reálnou práci, reálný příjem a reálný blahobyt v mnoha rozvojových státech. Pozvedávají, pozvedávají miliony lidí z chudoby. Místo toho je potřeba se zaměřit na to, jak bychom se mohli podílet o osvědčené postupy s našimi partnery, například tím, že bychom prosazovali odpovědnější Eh, globální hodnotové řetězce a tím, že bychom využívali nástroje, které máme k dispozici, jakožto pobídky, například GSP+, jak navrhuje paní zpravodajka. Dovolil bych si rovněž spochybnit eh, užitečnost ostatních navrhovaných aspektů, například revidování pravidel původu, k tomu, že náš aktuální systém funguje bezproblémově a nechápu, jak eh, mainstreamování genderové politiky do tohoto přístupu pomůže celé věci. Je pravda, že obchodní dohody mohou dopadat různě, disproporčně na ženy a muže, vzhledem k tomu, že tvorba pracovních míst je velice často sektorově specifická. Ženy eh, se i nadále zaměstnávají bohužel v konkrétních vybraných sektorech, zejména v rozvojových státech. Nicméně to je problém, který nemůžeme vyřešit, ani na ně nemáme vliv prostřednictvím obchodní politiky EU a nemáme ani dost informací o dopadu genderu na obchod a ani na mainstreamování, mainstreamování genderové politiky do politiky obchodní. Takže eh, by bylo hezké, kdyby se to trošku rozvinulo zde. Eh, rozšíření eh, jurisdikčních pravidel podle nařízení Brusel 1 to je zajímavé, nicméně nechápu, jak by to mělo být právně použitelné. Eh, tedy děkuji zpravodajce za první návrh a těším se na další spolupráci. Děkuji. Zagué, Anne-Marie Miner. Děkuji, paní Hautela. Děkuji mnohokrát. Já chci poděkovat zpravodajce za velmi zajímavý pracovní dokument a myslím, že je to velmi užitečné východisko. E, samotný fakt, že zmiňuje strategii, která výslovně poukazuje na globální hodnotový řetězec eh, a zaměřuje pozornost také na dobré řízení vládnutí a sociální rozměr ekonomiky. Já nevidím, jak bychom teď, jak říká kolega z EKR, mohli říci, že obchod je obchod a eh, s rozvojem lidskými právy, životním prostředím a dalšími věcmi to nemá co dělat. Chci poukázat na agendu SN 2030, eh, kde je 17 cílu roz, trvale udržitelného rozvoje a tam se jasně poukazuje na to, že je nutné reagovat na globální výzvy. Ale jak zpravodajka říká, globální hodnotové řetězce neprospívají stej, různým aktérům stejně. Jsou zde rozdíly a právě proto musíme brát v úvahu fakt, že existují specifická opatření pro participaci v globálních hodnotových řetězcích ze strany rozvojových zemí a podniků, které tam působí. A já si nedovedu představit ani lepší instituci než světovou ehm, než VTO a její Centrum mezinárodního obchodu, které se zaměřuje právě přesně na tento rozvoj. A Eh, myslím, že nastal čas na to, nejvyšší čas na to, aby EU uplatňovala holistický přístup k mandatorní povinné péči, náležité péči, tak jak to navrhuje paní Arena. Máme také různé sektorové iniciativy a zpravodajka také zaznamenává, že některé eh, státy jsou napřed v tom, že zavedli náležitou péči do přípravy některých zákonů, například Spojené království nebo Francie. A tyto země nejsou jediné. A já si myslím, že to souvisí s veřejným tlakem vnímat obchod komplexněji. A zcela jistě se setkáme s dalšími takovými opatřeními. E, pokud nebude EU aktivnější, jak chci se zeptat komise, co se stalo s iniciativou ke sdělení komise akční plán odpovědné obchodní jednání, na které už čekáme eh, nejméně rok a půl. Proč eh, se to neposouvá dál. Cestuje to mezi jednotlivými generálními ředitelstvími, která se nejá neschodnout. A návrhy v tomto pracovním dokumentu vnímám jako užitečné, stále jistě stojí za bližší proskoumání. Konkrétně mě zaujalo, že zpravodajka navrhuje rozšíření nařízení Bruselu 1 pro eh, pravidla soudní příslušnosti, tak aby to platilo i proti, pro třetí země v případech sporů vedených proti společnostem, jejichž centrály nebo významná oblast podnikání probíhá mimo EU. Na tyto návrhy bychom se určitě měli také zaměřit a zamyslet se nad nimi. Zcela jistě by klíčovým příspěvkem tohoto výboru měl být také úvahy eh, nad tím, jak učinit obchod obchodem skutečně pro všechny. Děkuji, FDD, paní Vegy. Good, good afternoon. Děkuji, dobré odpoledne. Komise má slovo. Eh, kladete mi řadu otázek. Eh, proto bych nejprve bych za komisi chtěla poděkovat paní zpravodajce za kvalitní zprávu k velmi důležitému tématu. Já jsem zde DG mám zde další kolegy a další. Podílí se na tom skutečně několik generálních ředitelství, ale je to tedy téma, které vnímáme jako velmi důležité. A samozřejmě eh, jsou zde také otázky, které sice se zahrnout do obchodní agendy, ale které mají také obrovský význam. Co zde považuji za důležité? správně eh, identifikujete šíři celé diskuse a celou řadu problémů, eh, k nímž musíme aktualizovat své přístupy. A chci podtrhnout, že, a to bych zmínila jako první, eh, za to odpovídají kolegové, tady napravo, to je směrnice o nefinančním zveřejňování. Máme zde finanční právní předpisy, které žádají, aby společnosti zveřejňovaly výsledky svých politik, výsledků eh, rizik v souvislosti s eh, ekologickými aspekty, sociálními aspekty, respektování lidských práv, eh, boj proti korupci, uplatkářství a podobně. A první zpráva k tomu vyjde v roce 2018. Já jsem na to chtěla jenom poukázat. Máme také legislativu z poslední doby, jako například nová ustanovení o zadávání veřejných zakázek, kde je velký důraz na životní prostředí a sociální aspekty. Také jsem zaznamenala, že DG Trade se podílí na několika dalších iniciativách spolu s dalšími DG, nejrůznější programy kontaktu mimo EU a vnější služby také e, se e, snaží spolupracovat s producentskými zeměmi, dalšími partnery eh, z pohledu DG Trade. Bych chtěla zdůraznit, že využíváme všechny nástroje, které máme, GSP+, programy, investiční dohody, obchodní dohody a další eh, spolupráce v OECD, MOP, eh, Bangladešský kompakt a další. Také chci zareagovat na několik připomínek, které tu zazněly. E, za klíčové považujeme také aspekty trvale udržitelného rozvoje. E, například větší důraz by měl být kladen na společenskou odpovědnost firem. E, například ve Střední Americe připravujeme spolu s MOP a OECD na toto téma workshop. A také hledáme cesty, jak lépe implementovat eh, kapitoly TSD v našich obchodních dohodách. A z našeho úhlu pohledu eh, stojí za zmínku ještě několik hlavních zásad. Eh, usilujeme o takzvaný smart mix, přístup smart mix, souhlasím s několika řečníky, kteří tady zmínili fakt, jak se realita v různých státech a různých sektorech liší. Proto neexistuje jednotný přístup, který by byl řešením. Smart Mix je vodnější. také. Je důležité vytvářet důvěru mezi jednotlivými subjekty a právě podniky z EU nejlépe vědí, jak trvale udržitelný rozvoj zaintegrovat do vlastních strategií, přizpůsobit svá řešení. Trvalá udržitelnost musí být také součástí naší obchodní kultury a podnikatelské kultury kultury a musíme být schopni ji šířit dále dalším společnostem a podnikům, ehm, protože jinak by pákový efekt EU a schopnost ovlivňovat pracovní podmínky v hlavních exportních zemích byla výrazně snížena. Nejsme totiž jediným obchodním partnerem třetích zemí a neměli bychom se odpojovat od zemí, kde jsou eh, rizika z hlediska udržitelnosti. Právě na nás záleží, zda dokážeme udržitelnost zajistit a snížit chudobu musíme posílit svou angažovanost a inkluzivní přístup tam, kde jsme, do toho jsme již výrazně investovali. A eh, kolega z Growth eh, se bude ještě také moci vyjádřit ke konkrétním e, otázkám, e, například e, zveřejňování nefinančních výnosů a podobně. Děkuji, Madlen. Děkuji, paní Hautale, za konkrétní otázky o společenské odpovědnosti firem. Tady se o tom hovoří na půdě komise má ale musíme si uvědomit, že tady nejde o akční plán DG Growth, ale eh, akční plán komise jako takové. A komise došla k závěru, že v této fázi by chtěla nabídnout větší politický impuls implementaci eh, cílů trvalého udržitelného rozvoje, jak byly přijaty v OSN před rokem a e, projevily se v plnohodnotnému sdělení komise, které mapuje všechny politiky a kroky, které mohou plnění těchto cílů na pomoci. A samozřejmě témata udržitelného rozvoje, e, odpovědného vedení podniků a dalších iniciativ. To vše je součástí naší práce, už to vyvíjíme od roku 2011. Ono to tady výslovně nezaznělo, ale uvědomme si, že všechna tato opatření eh, jsou také součástí eh, strategie pro společenskou odpovědnost firem, přijatou roku 2011. a odkazuje na Ehm, pokyny OECD, MOP a další důležité dokumenty a e, zatím probíhá jejich implementace a zajištění, aby e, veškeré balíčky opatření byly náležitě zapracovány v praxi e, také například směrnice o právech akcionářů a další významné legislativní texty jsou pro toto důležité. A máme také balíček nejrůznějších opatření proti eh, vyhýbání se daňové povinnosti z roku 2000. 16, to se zatím probírá v různých výborech parlamentové rady. A existuje soubor opatření, takzvaný smart mix, nejrůznější eh, dobrovolné programy vytváření kapacit, peer review pro členské státy, eh, plány pro odpovědné obchodování, dodržování lidských práv a podobně. Existuje tedy eh, komplexní soubor opatření, které již máme a implementujeme v praxi. Zatím Tady ještě další věc nebyla zmíněna. Eh, komise v poslední době zahájila důležitou iniciativu trvalo držitelných financí a Eh, na tom se podílí eh, skupina expertů na vysoké úrovni, tak aby bylo možné investorské společenství přesvědčit k tomu, aby eh, se více podíleli na investičních rozhodnutích, aby se tam objevila sociální dimenze, aby se tam objevil trvalý udržitelný rozvoj a všechny tyto aktivity tedy již realizujeme od roku 2011. Zatím neexistuje aktualizovaný komplexní akční plán, to však není zásadní problém, protože eh, v roce 2016 eh, toto bylo ohlášeno veřejně formou sdělení komise a eh, komise dále zintenzivňuje svou práci na těchto opatřeních. A Eh, jak jste zmínili spolu se spravodajkou paní Arenou, této problematice se budeme věnovat konkrétně na malé akci v parlamentu příští úterý. A budeme také sledovat vývoj ve dvou, konkrétně dvou členských států, eh, konkrétně ve Velké Británii a Francii novým eh, zákonem Eh, due diligence a má, jsou to také státy, které připravují nové právní texty v oblasti náležité péče. Budeme tento vývoj eh, pozorně sledovat. Budeme sledovat implementaci těchto nových právních předpisů a pak budeme hodnotit, jaké mají dopady a jak tedy přispívají plnění cílů trvale udržitelného rozvoje. A samozřejmě pak se budeme věnovat následným krokům. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajka. Velice stručně děkuji EPP za e, požadavek k pozměvacím návrhům, e, k práci dětí, nucené práci a další e, aspektu sociální dimenze. To jsou velice důležité návrhy, které se tam objevují. Nemohu sdílet to, co tady zaznělo, že když hovoříme o obchodu, že se máme zaměřit pouze na tarify, investice a podporu obchodních toků. Já si myslím, že strategie Evropské komise e, obchod pro všechny je zjevná, tedy rovnováha v obchodních e, výměnách a sítích, tak, aby e, právě obchod sloužil také jako hybná síla pro eh, rozvoj eh, lidstva. A všechny tyto otázky jsou tedy na místě. Také jsem se zájmem naslouchala vašim vystoupením, například dobrovolné nebo povinné kroky, eh, například řešení konfliktu. Víme, že například během plenárního zasedání je důležité spolupracovat, abychom případně věděli, zda máme zavést e, povinný krok. E, a tady si myslím, že e, je vhodné tedy vždycky najít to nejmenší, co bychom alespoň mohli dokázat společně. A myslím si, že zásadní eh, podmínky pro dobré fungování společnost, obchodu je potírat nekalou soutěž, eh, protože taková nekalá soutěž škodí obchodu i na mezinárodním poli. A pak další škodlivou silou je protekcionismus, ať už jde s kterýmkoliv směrem. Já si myslím, že musíme stejně potírat nekalou soutěž, jako musíme potírat protekcionismu. a v dokumentu najdeme možnosti, jak to v praxi provádět. A v, samozřejmě v tomto smyslu jsme také dokument formulovali. Děkuji. Děkuji. Tedy návrh zprávy bude 30. května a hlasovat na INTA budeme pravděpodobně v červenci. Děkuji vám. A teď začne schůze koordinátorů, přičemž ta je neveřejná, takže prosím všechny, kdo nejsou koordinátoři, aby odešli.